2016. Zápis a texty přijaté na schůzi 15.12. jsou k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Nikoli, tak je zápis schválen.